tím eh, zahajujeme schůzi bod 1 přijetí pořadu jednání. Jakožto předseda, tak navrhuji, abychom vypustili bod 7. Eh, delegace do Jižní Itálie. A e, takže Eh, v podstatě již všichni dotčení členové již eh, se tomu věnují, takže to necháme na nich, aby eh, všechno sami dali dohromady, pokud jde o misi do Lozarna. Takže hned ale po hlasování vyslechneme krásnou prezentaci zástupce komise zde vítáme ho a bude hovořit o nadcházející iniciativě EU-USA e, dohoda o e, ochraně údajů, principy této dohody. Takže e, pokud nikdo k tomu nic nemá, tak program lze považovat za odsouhlasený. A přejdeme k bodu dvě. Oznámení předsedy. Za prvé navrhuji, abychom podpořili jmenování koordinátorů, tedy doporučení jmenovat následující zpravodaje, zde mám, které předkládám. Raul Romiva, zelení, rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženství, vyznání, handicap, věk či sexuální orientaci. Za druhé, Livia Jaroka z EPP pro zprávu INI to je zpráva o situaci Romů v Evropě. Za třetí, Ana Gomez z SND eh, pro zprávu z vlastní iniciativy o sdělení komisi Evropskému parlamentu a radě o posílení eh, bezpečnosti, eh, jaderné biologické bezpečnosti v EU. Za čtvrté, paní Kinga Gall z SND, ne, z EPP, z EPP, hm, ano, Kinga Gantz je eh, od socialistů, takže zpravodajka pro přistoupení eh, Evropské unie k umluvě lidských práv. Za páté, Antigony Papadopoulou, eh, socialisté, stan, stanovisko o přístupu společenství k prevenci katastrof, přírodních katastrof. E, žádné námitky, dobře, takže tímto jsou tato doporučení předsedy odsouhlasena. Nyní přejdeme k bodu číslo 3, což je dohoda mezi Evropskou unii a Spojenými státy o zpracování a předávání Eh, finančních údajů z Evropské unie do Spojených států pro účely programu boje proti financování terorismu. Zde i bychom měli hlasovat a navrhuji, abychom postupovali takto. Všichni víte, že dnes dopoledne konference předsedů rozhodla, že Eh, toto téma bude zachováno na programu plenárky příští týden. A zde s tím, že je zde doporučení pro hlasování v plénu. Připomínám, že minulý týden jsme eh, o tom diskutovali za přítomnosti pana Fola a pana Butureli, Butareliho, kdy jsme diskutovali o této smlouvě mezi USA a EU a dnes po dalším kole diskuze, tak přistoupíme k hlasování o e, doporučení našeho, e, naší kolegyně Janin e, Hennis Plaschart. A já na vás apeluji, abyste věnovali pozornost tomuto v zájmu eh, toho, abychom eh, zachovali konsistentnost, protože eh, my připustíme pouze jedno hlasování. V případě této ale dohody EU-USA, tak zpravodajka nám všem předložila návrh doporučení, které zní tak, abychom stáhli souhlas pro uzavření takovéto dohody. abychom tedy hlasovali správně, tak všichni si musíme uvědomit, že pokud budete hlasovat ano pro doporučení zpravodajky, tak to znamená, že odmítáte uzavření té dohody. Takže když budete hlasovat ano pro zprávu, tak to znamená ne dohodě se Spojenými státy. A naopak, pokud budete hlasovat ne pro doporučení zpravodajky, tak to znamená, že nerespektujete její doporučení, což znamená jinými slovy, že odsouhlasíte uzavření dohody. Když tedy budete hlasovat ne pro zprávu, tak hlasujete ano pro dohodu. A ano, pane Busutile, procedurální připomínka, formální, technická, ano. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zmínit dvě věci které se týkají postupu, tedy procedurální věci. A možná, že to má, potom bude mít dopad na platnost našeho hlasování. Chtěl bych zmínit dvě věci a rád bych, eh, aby jsme jasně o tomto rozhodli, eh, poněvadž eh, to potom se týká platnosti tohoto postupu hlasování. První otázka, to je otázka překladu dokumentů. My jsme obdrželi pouze jednu jazykovou verzi této zprávy, ale pokud se nemýlím, správně by to mělo být ve všech úředních jazycích, tak abychom mohli pracovat s tou zprávou a pak řádně hlasovat. Za druhé mm, mm, bych chtěl hovořit o samotném hlasování a jeho významu. Zpráva, kterou jsme obdrželi, doporučuje abychom stáhli náš souhlas eh, s dohodou SWIFT, což jasně znamená, že pokud budete hlasovat plus, jak jste řekl, pane předsedo, pokud budete souhlasit se spravodajkou, že bychom měli stáhnout náš souhlas, tak to znamená ne smlouvě, ale ti, kteří chtějí odsouhlasit tu dohodu se Spojenými státy, tak eh, v podstatě asi nemají možnost se vyjádřit, protože zde e, pouze e, e, máte hlasovat ano nebo ne, ale o tom zdali stáneme souhlas, ale ne hlasujeme o akceptaci té dohody. To je procedurální problém, si myslím, tak prosím, jasně rozhodněte. Toto by mohlo mít dopad na platnost celého postupu hlasování. Já doufám, že jsem se vyjádřil dostatečně jasně já jsem vám již napsal k tomuto přípis a já si myslím, že do zápisu je důležité tam dát, eh, že předtím, než budeme hlasovat, musíme mít jasno, aby potom nikdo nemohl spochybnit platnost našeho hlasování. Děkuji, pan předseda. Žádná jedná technická poznámka. Ano, pane Busutele, jako vždy. Bereme na vědomí. Vaše připomínky bereme na vědomí. Mm, vaše pochybnosti otázky, které se týkají postupu hlasování a samozřejmě i mm, co se týče e, e, těch lhůt pro překlady. E, protože Eh, já zcela souhlasím s tím, že je to důležité, eh, tedy to mít vždycky pro účely hlasování, tedy bychom měli urychlit eh, ty překladatelské služby, aby každý poslanec přesně ve svém jazyce se mohl seznámit s daným dokumentem, s obsahem toho, o čem se má hlasovat. A zde my předáme tuto informaci sekretariátu tak, aby zajistil, že e, vše bude probíhat řádně vždy. A druhá vaše formální technická připomínka, ta se týká účelu hlasování, to znamená předmětu hlasování. A právě proto jsem minutu věnoval tomu, že jsem vysvětloval, že podle e, podle Lisabonské smlouvy také máme nyní eh, systém hlasování o našem souhlasu. Za prvé ve výboru, což znamená, že hlasujeme o doporučení vyplývajícím z dané zprávy. Takže zde to doporučení je takové, že nám navrhuje, aby tento výbor nedal svůj souhlas eh, s uzavřením dohody. Ne, aby akceptoval tu dohodu, ale aby stáhl eh, tedy eh, svůj souhlas, což bude mít právně závazný účinek na tu dohodu, což znamená, že se Eh, že se vlastně přeruší běh té dohody, která vstoupila v účinnost k prvnímu hm, první. To znamená, že již nebude účinná tato dohoda, ale to není konečné slovo parlamentu, protože to padne až příští týden na plenárce, takže ještě máme před sebou týden na to, abychom splnili eh, své úkoly, to znamená, teď hlasujeme o doporučení, které zní stáhnout nebo nedat souhlas. Takže ti, kteří budou hlasovat ano pro doporučení, respektive pro zprávu, tak to znamená, že vlastně eh, hlasují negativně o dohodě. A ti, kteří budou hlasovat ne pro tu zprávu, to znamená, že pozitivně vidí tu dohodu, že hlasují pro dohodu. Takže pokud jde o Eh, eh, podstatu věci, o meritum věci, tak eh, ještě budeme mít čas na hlubokou diskuzi a kdy budeme ještě určitě hodně diskutovat o SWIFTu, o dohodě SWIFT a o tomto programu já si myslím, že ještě budeme mít hodně času, abychom prodebatovali meritum věci, ale teď jde o to hlasovat o doporučení zpravodajky. Já dám slovo teď sekretariátu, aby nám řekl, jak to je teda s těmi překlady. Ano, vážený eh, eh, eh, pane poslanče, takže my jsme obdrželi doporučení, abychom pro toto hlasování použili tento model. To znamená, tady se má hlasovat podle doporučení. Toto doporučení obsahuje některé části, které nejsou přeloženy do všech jazyků. A podle pravidel tato část může být vyjmuta eh, pro účely hlasování. Ale dohoda existuje ve všech jazycích takže pokud eh, lpíte na té procedurální otázce, tedy jazykových mutacích, tak ano, eh, lze hlasovat pouze tedy o té dohodě, ano nebo ne protože ta je v překladech, ale tentokrát zde zpravodajka navrhuje hlasovat ne. A ti, kteří tedy podpoří tu dohodu, to znamená, že ne, eh, ne, budou hlasovat ano pro tu dohodu a ne pro doporučení a samozřejmě ten, ale do pléna půjde pouze ten výsledek toho hlasování a pouze ty části, které byly přeloženy. Problém je eh, tedy s těmi pravidly, takže pokud chcete, můžete hlasovat podle doporučení a pokud máte námitky, tak můžete hlasovat již jenom o té dohodě samé a ne o tom doporučení. Maybe the, maybe the coordinators could... Možná koordinátoři by si to teď mohli rozmyslet, ne? Nebo budeme hlasovat o, o zprávě? Ne. Nebo o dohodě? OK. Yes. Mrs. Hannes Pleasure. Pani, já jsem proto, abychom hlasovali o tom, jak to je. To vysvětlovala i právní služba. Pan Dunstan rozeslal e-mail k tomu, jak ten postup bude vypadat a uh, ty jazykové problémy, já to chápu, ale všichni stínoví zpravodajové souhlasili, že budeme pracovat v angličtině kvůli nedostatku času a e, to je i kvůli mandátu, který jsme dostali od konference předsedů mm, a to bylo až 26. ledna, takže nemůžete očekávat ode mě, že já připravím za dva týdny zprávu a že bude přeložena do všech jazyků. Já se za to omlouvám, ale možná by Eh, eh, naši tlumočníci tady mohli eh, ve všech jazycích teď přetlumočit. Prosím. Socialisté SND podporuje zpravodajku, kromě toho, že by se všechno četlo tady na hlas. Jinak ji podporujeme v tom, co říká. Some other word? Ještě někdo? Pan Mastella? Pane předsedo, já zde kladu otázku, eh, vlastně to není otázka eh, právní, o, o to nešlo Busotilovi, ale eh, potom jsme slyšeli i vysvětlení generálního sekretariátu, takže já mám takový pocit, že možná, že to je kvůli byrokracii, ale Eh, zde to je otázka velice významná, takže tady nelze použít ten argument časový, eh, protože je třeba, aby si každý mohl přeče, přečíst to v oficiálním jazyku, protože to je téma velice významné. A já bych řekl, já nechci já bych řekl, že pokud máme ještě čas a pokud zde ty podmínky existují, to znamená, eh, aby takže a vzhledem k tomu, jak je to delikátní všechno, tak eh, já eh, si myslím, že bychom mohli to pozastavit a eh, já si myslím, že potom, aby nebylo možné, a potom, aby někdo nemohl náhodou spochybňovat legálnost našich postupů. Pan Diaz Demera. Děkuji, pane předsedo. jenom aby se věci objasnily. Tak. Chci k tomu říci, že zde máme před sebou dokument, který je velice významný, který nedávno tedy byl otajněn v podstatě a e, z tohoto důvodu nemohl být součástí našich rozprav. A já zde eh, mám na mysli tu definitivní zprávu pana soudce de Bruguera. Tato zpráva hm, vlastně tu zná pouze pár lidí a většina vůbec neví, o co tam jde. A tato zpráva obsahuje závěry, které bychom také měli diskutovat a vzít do úvahy, eh, poněvadž to není podřadná věc, to, co tam říká pan soudce Bruger. A já si myslím, že předsednictví a pan de Aguilar by měl se k tomu nějak postavit. Děkuji. Pan Kickhope, hm, technická, ano, pane předsedo. Konference předsedů dnes ráno eh, eh, rozhodla, že se bude hlasovat a tak já jsem proto, aby se hlasovalo. Senor Romeva? Pan Romeva? Sophie Inveld. Yes, there is, there is a legal question here. Tady je teď taková právní otázka. Někdo, pokud někdo přijde eh, s tím, že se hlasuje o dohodě na místo že bychom hlasovali o doporučení zpravodajky a doporučení zpravodajky nebylo rozesláno ve všech úředních jazycích, tak zde bychom mohli se konsensuálně dohodnout, abychom potom neměli právní procedurální problémy. Můžeme hlasovat, ano, ale teď jde o čem budeme hlasovat? O doporučení nebo o dohodě? Takže prosím, musíme si to vyjasnit. Já navrhuji, ano, chcete ještě opět slovo? Alvaro. Tavares. Také formální. Výsledek tohoto hlasování o zprávě, to již bylo eh, vysvětleno a přeloženo pro všechny, tak všichni vědí, jaký bude výsledek toho hlasování, ale a, a všichni znají text té, dohodě, takže by, té dohody, takže bychom měli hlasovat o zprávě. Alvaro? Děkuji. Ne, ne, to není formální technická připomínka, spíše otázka na stínové zpravodaje, protože zpravodajka řekla, že předtím se zeptala stínových zpravodajů, zdali lze to mít jenom v angličtině a vypadá to, že všechny frakce s tím souhlasily, že to stačí v angličtině. Já bych tedy očekával, že e, pokud mají problémy ve frakcích, tak e, že snad všichni o tom věděli od stínových zpravodajů já si myslím, že teď není ta správná chvíle toto nějak spochybňovat. Já bych tedy chtěl vědět od stínových zpravodajů, zdali jste tehdy vznesli nějaké námitky, nebo jste s tím souhlasili. Miss, no, Sophie first. Sophie. Sophie. Já bych ráda se zeptala EPP, nebo požádala, aby přehodnotili tu žádost. Všichni vědí, o čem se mluví. Nezapomínejme na tom, že ta dohoda existovala pouze anglicky angličtině do minulého týdne. Ministři vyjednávali oni pouze v angličtině a já myslím, že my jako parlament neseme tu odpovědnost se k tomu postavit. Na to lidé čekají, všichni vědí, o co jde, je to čistá formalita. Zdali teď budeme hlasovat o zprávě paní eh, Henis, anebo zdali budeme hlasovat o dohodě samotné. Já myslím, že musíme eh, se zhostit této odpovědnosti a já tedy apeluji na EPP, aby se chovali zodpovědně. Mr. Busutil, do you agree? Pane Busutile, co vy si o to myslíte? Děkuji, pane předsedo. Rád bych ujistil paní Sofie Intvel, že bereme naši odpovědnost opravdu velice vážně. Navrhuji následující postup. Budeme hlasovat. Budeme hlasovat o doporučení zpravodajky, tak, jak jsme to, jak jsme s tím počítali. Ale musíme do zápisu jasně dát to, že jsme spochybnili eh, platnost tohoto postupu. Well. Čili, pokud jsem to správně pochopil, budeme pokračovat tak, jak jsme se domluvili. To znamená, budeme hlasovat, budeme hlasovat. To znamená, nejdříve to bude paní Hennis Plešet a poté poprosíme Jonata Fola za komisi. Ano, čili tímto způsobem? Takto si to představujete? Ne? Takže pouze to schrnutí a poté hlasování? To znamená, že slovo má paní zpravodajka. Já nebudu prodlužovat, pane předsedo. Já si myslím, že v důvodové zprávě a i na základě naší původní diskuse, aha, tak možná byste si měl nasadit sluchátka. Myslím, že to funguje. Čili opravdu zde nebudu už protahovat. Myslím si, že důvodová zpráva je velice jasná. Já jsem se zapojila do mnoha setkání s mnoha kolegy, kde jsem to vysvětlila. Ovšem, myslím si, že bychom měli pozdržet náš souhlas a to na základě několika velice závažných právních eh, záležitostí. Dále je zde například zásada proporcionality, která podle mě byla porušena na základě pravidel, která vyplývají z této smlouvy. Zároveň bych ráda zdůraznila následující věc. Rada neumožnila parlamentu přístup ke všem informacím, všem dokumentům, dokonce nereagovala ani na náš požadavek ohledně mandátu v jednání o trvalé smlouvě. Proto bych ráda zdůraznila všem kolegům, kteří byli lobováni nebo kteří byli pod jakýmkoliv tlakem. Naše odpolední toto hlasování nebude mít zatím žádné právní dopady, pokud jde o dočasnou dohodu a její aplikaci. Ovšem je to jasné varování, to mm, tomu, na co se chystá ráda příští týden ve Štrasburgu. My přece nejsme zde pouze proto, abychom něco pasivně přihlíželi k něčemu, co dělá rada. Já si myslím, ano, bylo nám slíbeno, že pokud budeme trpěliví, takže z toho ten dobrý výsledek dosáhneme. Ovšem já si myslím, že jsme byli dostatečně eh, trpěliví, ovšem nedošlo k tomu, co jsme očekávali. Skutečně si myslím, že teď je na řadě rada, že jsou na tahu a měli by v souladu s tím i jednat, když to pozdržíme to hlasování na plenárce. To můžeme samozřejmě zvážit na základě určitých podmínek. Já už jsem o tom hovořila, už jsem vyslala tento signál Evropské komisi, Spojeným státům i Radě. Okay. Thank you. Děkuji vám, říká pan předseda. Děkuji, paní zpravodajko. To znamená, nebudeme otvírat debatu, nedojde k další rozpravě, budeme hlasovat. Pane Busutile, prosím, chcete ještě vystoupit? No, let's, let's proceed to the vote. Prosím, abychom teda přistoupili k hlasování. Pouze bych vám připomněl to, že jde o to doporučení, pokud jde o e, dohodu, tak tam budeme hlasovat příští týden na plenárce. To znamená, budeme hlasovat ano. Pokud budeme hlasovat ano, tak to znamená vlastně ne e, dohodě. A pokud budete hlasovat ne, tak to znamená, že souhlasíte s dohodou. Sorry, there are 59 cards and... Prosím vás, máme 59 karet hlasovacích, ovšem o několik méně členů, to znamená, že zde máme o čtyři tyto hlasovací lístky více, než máme členů. Are we all set and ready? Všichni jste připraveni, všichni jste připraveni hlasovat. Ano, všichni opravdu. Takže to znamená, bude to hlasování po jménech? Bude to, bude to hlasování po jménech? Ano. Čili hlasujeme všichni po jménech. Začínáme hlasovat nyní. No no, no, no, no. we are voting nominal. Ne, ne, ne, je to hlasování nominální. Není to nominální hlasování? Není to po jménech? Are we voting? Hlasujeme? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dohoda je zamítnuta. To znamená 29 pro doporučení. To znamená, tuto naši zprávu jsme a to znamená, ano, to jsme přijali, to znamená, že odmítáme dohodu. Okay, then let's proceed. A budeme pokračovat, říká pan předseda. Další bod na našem dnešním programu. movement of persons with a long stay visa. Čili pohyb osob s dlouhodobým vízem. Milí kolegové, kolegyně, vážení poslanci, poslankyně, prosím, abyste se všichni posadili. Bude pokračovat v našem hlasování. To znamená konsolidovaný návrh zprávy, kterou připravil pan Coelho. Pohyb osob s dlouhodobým vízem. Pokrývá to dva návrhy komise, které byly předloženy před vstupem, předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Jsou to dva návrhy komise, které se dotýkají spolurozhodovacího postupu. To znamená, že jsme se rozhodli, že je spojíme a budeme pokračovat v rámci jedné procedury, jednoho postupu. Předloženo bylo pět návrhů, pozměňovacích návrhů, které byly následně staženy. Výbor pro právní službu, pro právní záležitosti rovněž předložil své stanovisko a zpravodaj společně se stínovými zpravodaji vyjednal kompromisní text společně se španělským předsednictvím, tak aby se dosáhlo dohody v rámci prvního čtení. Tento text byl odeslán všem členům našeho výboru včera společně s hlasovacím seznamem i návrhem legislativního usnesení. Proto navrhuji, abychom postupovali v rámci dvou hlasování. Jednak budeme hlasovat o tom textu, kompromisním textu jako celku a druhý, druhé hlasování se bude dotýkat návrhu legislativního usnesení. Pouze pokud by ten kompromisní text nebyl schválený, budeme muset teda hlasovat po dle jednotlivých článků, tak poté můžeme použít ten alternativní hlasovací seznam, který jste rovněž obdrželi všichni členové našeho výboru včera. Souhlasíte s tímto postupem? Pokud s tím souhlasíte, poprosíme zpravodaje pana Koela a poté poprosíme španělské předsednictví, aby nám řeklo něco k tomu, to znamená jak, se bude, jak bude postupovat Koreper, zda se domnívají, že teda by poté na Koreperu mohli dosáhnout dohody v rámci prvního čtení. Pane Koelo, máte slovo, děkuji za slovo, pan, pane předsedo. Dovolte, abych nejdříve poděkoval všem stínovým zpravodajům. Rád bych poděkoval i radě a komisi, španělskému předsednictví za skvělou práci, kterou odvedli. Připravili jsme tento text na základě mnoha neformálních setkání. Stínoví zpravodajové se zúčastňovali veškerých těchto schůzek, snažili jsme se zakomponovat veškeré názory, nápady, chtěli jsme samozřejmě citlivým způsobem zajistit záruku volného pohybu těchto lidí s dlouhodobým vízem u nás, ale zároveň samozřejmě, že jsme chtěli zachovat i všechny záležitosti, které se dotýkají bezpečnosti. Proto jsme posílili některé oblasti, které se dotýkaly ochrany osobních údajů, právo na informace a tak dále. Myslím si, že jsme pokryli veškeré návrhy, které jsme měli k dispozici, které přišly ze všech stran a proto tento návrh, toto řešení je velice vyvážené. Museli jsme reagovat na mnoho problematických oblastí, snažili snažili jsme se dosáhnout dohody v rámci prvního čtení, což znamená, že nebudeme aplikovat eh, některé nástroje, které byly aplikovány v minulosti. To znamená to, že bychom mohli zabránit lidem ve volném pohybu, pokud mají dlouhodobá víza. Proto je velice důležité, abychom této dohody dosáhli, aby nedošlo k různým postupům, které by, které by mohly těmto lidem zabránit v jejich volném pohybu. Děkuji za slovo. Děkujeme pane Coelho, a nyní poprosíme Jose Manuela Rodrígueze za předsednictví. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, jsou si jistě vědomí všeho, o čem se zmínil pan Coelho, komise, předsednictví, eh, parlament spolupracovali v několika posledních měsících, aby zabránili nebo aby odstranili veškeré překážky volného pohybu lidí s dlouhodobým vízem na našem území. Jistě víte, že se snažíme zajistit to, aby držitelé víz B měli požívali stejných práv jako i držitelé dlouhodobých víz. To znamená ti lidé, který, kteří Eh, mají dlouhodobý pobyt na našem území Evropské unie. My jsme minulý týden opravdu vedli dlouhá jednání a jsme velice rádi, že jsme dosáhli společně se zpravodajem kompromisního textu, dosáhli jsme určité rovnováhy mezi pohybem, volným pohybem v rámci Schengenu, v rámci Evropské unie a zároveň na druhé straně bezpečností, bezpečnosti tohoto pohybu. Je zde ještě několik obav ze stran členských států, i když to, tyto obavy nebyly podpořeny většinou členských států. Ovšem, jakmile mm, dojde k nějakému definitivnímu textu na naší straně, tak to okamžitě předložíme Evropskému parlamentu. Děkujeme za Evropskou komisi paní Rita Naki. Not here. Není mezi námi zatím. Vystoupí někdo? Vystoupí někdo za komisi? To je v pořádku, pokud nikdo nevystoupí, říká pan předseda. A to znamená, že budeme hlasovat. The two vote. Budou to teda dvě hlasování, elektronické hlasování. Budeme hlasovat po jménech. První hlasování o kompromisním textu. Celém tomto textu jako celku hlasujeme nyní. The vote is closed. Končím hlasování. Výborně. Kompromisní text jsme schválili. To znamená, že budeme postupovat dalším hlasováním ohledně návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme nyní. The vote is closed. Končím hlasování. Děkuji. Děkuji vám. I tento návrh usnesení byl schválen. Takže to hlasování na plenárce proběhne v přesnu ve Štrasburku. A před tímto hlasováním ještě výbor Jury bude muset schválit ty změny, které se dotýkají právního základu, které budou mít dopad na návrh usnesení, které vyplynuly z toho, že jsme spojili tyto dva postupy dohromady. Já už jsem zaslal dopis výboru Jury a požádal jsem o jejich schválení. Informovali mě o tom, že tento výbor přijme se svým stanoviskem pravděpodobně 8. března 2010, že to proběhne teda ve Štrasburku. No. Nyní. Zde máme prostor pro pana Jonathana Fowla, který je zástupcem komise a který nám předloží návrh dohody, která nás očekává v oblasti ochrany dat. Pane Foule, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská komise a jednotlivá předsednictví diskutovali o zásadách ochrany dat se Spojenými státy už um, dlouhé, dlouhé období na základě mandátu, který jsme měli k dispozici, který byl několikrát prodloužen jednotlivými předsednictvími. Pokoušeli jsme se v rámci tohoto mandátu zjistit, um, text, abychom mohli nalézt nějaké společné body, jak tomu říkají američané commonalities, pokud jde o právní systémy, pokud jde o ochranu osobních údajů a informací. Ano, je zde mnoho společných prvků, to jsme zjistili, ovšem i zásadních rozdílů mezi jednotlivými stranami a my jsme skutečně v různém složení diskutovali této záležitosti, zda bychom mohli dosáhnout určité sady těchto společných zásad. Ovšem je zde několik kontroverzních oblastí, proto diskuse pokračují. Lisabonská smlouva vstoupila mezi tím v platnost. Proto se domníváme, že nastal čas, abychom mnohem bezpečnějším, závaznějším způsobem postupovali na tomto poli a komise je připravena předložit návrh mandátu který by umožnil oficiální vyjednávání o dohodě mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unii v oblasti ochrany osobních dat a údajů a zároveň o sdílení dat, to znamená ty podmínky, na základě kterých bychom mohli sdílet data především pro orgány činné v trestním stíhání a oficiální, jiné oficiální orgány. Myslím si, že to je opravdu velice vhodná situace, která vede a vedla i k veřejné diskusi, konzultaci s veřejností, která probíhá právě proto, Doufáme, že je rada oficiálně předloží v následujících dnech něco oficiálního, něco na papíře. My se snažíme podporovat tuto rozpravu, rozpravu o tom, jaký, jakou formu by tato dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unii měla mít komise na základě eh, Lisabonské smlouvy, bude hlavním vyjednavačem, my to bereme velice vážně, nebereme na lehkou váhu tuto velikou odpovědnost a právě proto chceme už v tomto prvním období být součástí veřejné diskuse, která se dotýká této problematiky, čili jde o začátek celého procesu. Na konci tohoto procesu Evropská komise předloží dohodu, ovšem v tom mezidobí jistě budeme mít mnoho příležitostí pro různé diskuze, které se dotýkají tohoto obtížného tématu, jakmile dosáhneme dohody v této oblasti a to je náš cíl. Myslím si, že jakmile dosáhneme této dohody, Budeme hovořit o jeho záležitostech individuálního sdílení, dát údajů, to jsou věci, které se dotýkají toho hlasování, které zde proběhlo před chviličkou. Možná to bude trochu jednodušší, protože to bude v rámci dohodnutého rámce transatlantického. Ovšem samozřejmě, že budou probíhat ještě diskuze ohledně SWIFTu, ohledně PNR, údajích, osobních datech a tak dále. To všechno už probíhá a my všichni vidíme na základě těchto diskuzí, že ta oblast je nesmírně komplikovaná. Jistě, na mnoha úrovních. My, Spojené státy, sdílíme mnoho společných zásad, tradic, správních principů. Ovšem, jakmile hovoříme o osobním um, životě, o soukromí, o důstojnosti člověka, o osobních datech, tak ty naše pohledy mohou být trošičku odlišné a samozřejmě, že tam mohou být určité uh, problémy. Já, my doufáme, že Evropský parlament bude naším partnerem v tomto obtížném procesu. Naši noví dva dezignovaní komisaři pro tuto oblast eh, jsou opravdu velice angažováni a my se všichni se těšíme na další diskuzi společně s vámi. Děkujeme, pane Foule. Paní Inveld požádala o slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropský parlament požadoval tuto transatlantickou dohodu o ochraně dát už dlouho. To je něco, co si opravdu přejeme. Čili Evropský parlament vítá jakékoliv návrhy v tomto směru. Ovšem požádali jsme opravdu a požadovali jsme už dlouho, abychom byli součástí celého procesu opět dochází k tomu, že občanské svobody jsou jaksi nahlíženy pouze z administrativního hlediska, jako jakási formalita, která poté může pouze, řekněme, tu, tuto záležitost, ten výsledek podepsat Evropský parlament. Přece to, co zde proběhlo před deseti minutami, to hlasování by mělo být určitým ponaučením pro radu i pro komisi. Já si myslím, že my ještě nejsme připraveni na takovou dohodu. My chceme dohodu tohoto typu, ovšem tato dohoda bude muset vstoupit v platnost až po rozsáhlé veřejné rozpravě. My se budeme muset zapojit do jednání, my Evropský parlament a zároveň bych ráda připomněla panu Faulovi a ostatním kolegům to, že paní Redingová už oznámila snahu o revizi celé Ehm, směrnice, rámcové směrnice v této oblasti, jakož i rozhodnutí, které se dotýká ochrany dat v rámci třetího pilíře i sektorová, sektorových dohod pro ochranu dat. Ona už teda oznámila tento úmysl a právě proto si myslím, že bychom měli počkat, než budeme mít vlastní standardy, normy k dispozici, které bychom poté mohli využít jakožto základ pro jednání se Spojenými státy a ne bezhlavě se vrhat do nějakého nového rámce či dohody a což by nás dostalo do podobné situace jako u SWIFTu. Jistě to nebude jediná situace a právě proto si myslím, že je na čase, aby Evropský parlament byl plně zapojen do celého procesu, abychom měli dohodu, která bude mít a bude požívat plnou demokratickou legitimitu. Děkuji. Mrs. Intveld, thank you. Děkujeme, paní Intveld. Ještě nějaké dotazy? Let's proceed. Čili budeme postupovat, pokračovat. Dostáváme se k bodu číslo 5, to znamená rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Jde o stav jednání v této oblasti. Možná by nám k tomu mohl něco říci pan Romeva, který je zpravodajem pro tuto oblast. Jistě víte, že stanovisko ohledně směrnice o rovném zacházení připravil Evropský parlament. Byla to Beren Beková zpráva, kterou jsme přijali v dubnu 2009 v rámci legislativního období. Bylo to v souladu s, kon, s, procesem, s konsultačním procesem, do kterého jsme se zapojili. Nyní po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, se tato oblast spadá pod článek 19, 19 fungování Evropské unie. My máme nového zpravodaje pro tuto oblast, pana Romebu, který se zabývá touto oblasti, proto bych mu rád dal slovo. A poté vystoupí paní Elin, která je zpravodajkou pro výbor EMPL a spolupracuje velice úzce na tomto tématu s naším výborem. Pane Romero. Děkuji. Je pravda, že dnes to je vlastně první výměna názoru a je třeba eh, říci, že tady v podstatě navazujeme již na činnost, kterou jsme vykonali v, eh, pod vedením paní Beutenberg a tehdy ta dohoda byla velice těžká a já jsem se snažil vyvážit eh, často ty rozporuplné názory, je to citlivé téma a já myslím, že úsilí, které jsme vyvinuli v předchozím období, je něco, co musíme respektovat, vzít do úvahy a musí to být základ i pro diskuzi o mandátu hm, který eh, bude mít zpravodaj pokud jde o vedení dialogu s radou, tak aby tento návrh směrnice mohl být dále rozpracováván. Takže to jsem chtěl zdůraznit jako první věc, abychom eh, eh, využili tu dohodu, ke které jsme již dospěli eh, za předchozího období jako vyjednávací základnu, protože my jsme již v minulosti měli mandáty, které jsou platné i teď a diskuze, dialog a kontakty, které máme s radou v rámci této směrnice, e, musí být základem pro tuto diskuzi. Druhá otázka a zde mám dojem, že určitě rada nám vysvětlí, jaká je situace v této chvíli v radě. Myslím si, že je důležité také vědět, kde, kdy, kdo e, co dělá, to znamená, kde jsou ty problémy, které nám brání eh, v postupu, jaký je harmonogram, tedy kdy se co má přijímat eh, a mm, je to téma, které na toto předsednictví nebo ne, které země dělají eh, překážky a z jakých důvodů a také bychom měli i využít přítomnosti komise a zeptat se, jaká je zde role komise. Jakou roli může sehrát v této diskuzi komise máme již určité předběžné dokumenty o postoji rady, o vývoji diskuzí v radě. Není to všechno, pouze k některým článkům to víme. Tak bych chtěl vědět teď, jaký je harmonogram, kdy dostaneme celý text, abychom ho mohli vyhodnotit ve své celistvosti. A hm, ještě bych chtěl zopakovat, že parlament Eh, eh, nyní je odhodlán přispět k tomuto dialogu a chci apelovat na radu, hm, aby ten dialog byl normální, tak aby nakonec byla přijata směrnice, eh, která bude ku prospěchu rovného zacházení. A možná to by stačilo, nevím, zdali rada či komise by chtěli slovo, já bych chtěl ale znát každopádně i názory kolegů z jiných eh, frakcí. Děkuji, pane Romeva. Byl jsem informován, že pan Lín, zpravodajka z výboru pro zaměstnanost, také byla pozvána, aby se zúčastnila této schůze výboru Libe. Nevím, zda je zde či ne. A je připravená si vzít slovo? Ne, vypadá to, že tady ani není pořádku a možná španělské předsednictví a komise by nám také k tomu mohli něco říci. Za španělské předsednictví paní Seara. Připravena? Prosím, máte slovo. Muchas gracias. Muchas gracias a, todos por la invitación que nos han hecho. Děkuji, děkuji za ty úvodní informace. Chtěla bych vysvětlit trochu, jaká je situace vyjednávání v radě o této směrnici. Za prvé bych chtěla k tomu říci, že komise předložila návrh směrnice 2. července 2008 já nebudu zde vysvětlovat ten návrh komise, poněvadž určitě zde si vyslechnete zástupce komise, nechám to na něm, aby vysvětlil návrh směrnice komise. Ale měli byste vědět, že je to směrnice, eh, podle které se bude aplikovat princip rovného zacházení mezi osobami nezávisle na vyznání, náboženství, postižení, věku či sexuální orientace. To je směrnice, která v podstatě doplňuje již stávající eh, mm, eh, eh, právní rámec, nyní článek 19, předtím to byl článek 13, takže je to vlastně doplnění tohoto rámce, to znamená doplnit ještě ty další důvody diskriminace, ty zatím tam nebyly. A jak bylo řečeno, návrh komise je ze 2. července a rada začala jednat o tomto návrhu za francouzského předsednictví. Bylo to v druhém pololetí roku 2008. Francouzské předsednictví této eh, směrnici věnovalo šest schůzí, takže se učinil docela velký pokrok, to znamená, bylo možné zjistit pole působnosti směrnice, prodebatovat to a také i eh, se poukázalo na různé problémy. Je to tedy velice významná norma, dost komplikovaná i, Eh, která si vyžádá určitý čas v radě. Francouzské předsednictví věnovalo šest schůzí této směrnici a i vzhledem k problémům, k pochybnostem, k různým koncepcím, které bylo třeba vyjasňovat a tak dále, tak právní služba rady eh, vydala stanovisko, kde vysvětlila jak je to s komunitární pravomocí, jak je to s polem působnosti, jak je to s subsidiaritou, proporcionalitou a tak dále a tak dále. A nakonec během francouzského předsednictví došlo k výměně názorů eh, na radě ministrů, kdy ministři v říjnu vysvětlili své názory, zdůraznili jak eh, tato směrnice je významná a také poukázali na problémy, potíže, které eh, mají při vyjednávání, hm, poněvadž zde existovala celá řada institutů či koncepcí, které bylo třeba vyjasnit, včetně pole působnosti a právního základu. Za českého předsednictví také se konaly eh, schůze na toto téma, které se zaměřily především na tu oblast postižení a zde byl učiněn významný pokrok, především pokud jde o zblížení tohoto návrhu eh, s umluvou OSN o osobách s postižením. Také i byla vydána za česko předsednictví zpráva o pokroku. A nakonec během posledního, tedy švédského předsednictví, také této směrnici bylo věnováno šest schůzí a v rámci rady Mm, proběhla eh, taková analýza, hloubková analýza, začalo se článkem jedna a vlastně za švédského předsednictví bylo možné probrat, zanalizovat, prostudovat celou směrnici a také byl učiněn velký pokrok, pokud jde o ty eh, technické detaily, pokud jde o vymezení pole působnosti, předmětu směrnice a tak dále. Švédské předsednictví také vydalo zprávu o pokroku. Bylo to na schůzi Rady ministrů EPSCO, bylo to eh, v listopadu a eh, tam eh, byly předloženy ty mm, úspěchy při vyjednávání, ale také se tam poukázalo na celou řadu problémů ještě nevyřešených. A nakonec španělské předsednictví, které právě nastoupilo do funkce, jak víte, 1. ledna, tak již eh, svolalo první eh, pracovní skupinu eh, sociální otázky 22. a cílem předsednictví právě věnovat maximální úsilí vyjednávání o této směrnici tak, aby bylo možné se dohodnout na radě EPSCO 7. června. To je záměr španělského předsednictví, které tomu bude věnovat maximální úsilí. Ještě, abyste trochu pochopili složitost tématu, ti, kteří neznají z vás tu směrnici, tak by měli vědět, že jako příklad uvedu třeba významné body a ty mm, problémy, které tam jsou. Je to mm, rozdělení kompetencí mezi Unii a členskými státy. Potom je to problém s právním základem, který zvolila komise. Je to článek 19 nyní, jak jsem již řekla, v souhledu s smlouvou o fungování, tedy se Sabonskou smlouvou. Předtím to byl článek 13. A potom jsou tam témata jako subsidiarita, proporcionalita, která jsou problematická. A e, z debaty vyplynulo, že je třeba především jasně eh, vymezit eh, ty kompetence Evropské unie na straně jedné a národní kompetence na straně druhé, pokud jde o pole působnosti směrnice, především pokud jde o eh, školství, sociální zabezpečení a zdravotnictví. Další komplikovaný bod, to je to jsou ty Eh, eh, legitimní důvody pro různé zacházení ve smyslu směrnice. Jinými slovy, je třeba vymezit výjimky nebo výluky výjimky z rovného zacházení. Směrnice stanoví, že ano, existuje rozdílné zacházení, které nezakládá diskriminaci třeba z důvodu věku nebo eh, z důvodu postižení. Takže tyto rozdílné, rozdílné typy zacházení nelze považovat za diskriminaci, ale vždy musí platit, že eh, eh, ty cíle musí být legitimní a použité prostředky musí být úměrné a nezbytné. A jak asi si dovedete představit, to je další zdroj pochybností a to je, zda ty prostředky použité jsou vhodné, nutné a nebo ne. a v souvislosti s postižením, osoby s postižením. Zde jsou ještě jiné koncepce, o kterých teď diskutujeme a které musíme si objasnit. To je eh, otázka nebo koncepce univerzálního přístupu nebo přístupnosti, dostupnosti. Třeba osoba mm, chce mít přístup do nějaké budovy a podobně a nemůže, protože tam nejsou ty rampy a podobně, tak jak eh, přiměřeně to zajistit, aby tam měla přístup. To je takový příklad. A potom to je, to je tedy ještě další významné téma, o kterém se tam právě teď diskutuje. A také další významné body jsou všechno, co se týká ekonomické zátěže. Mm, náklady třeba na adaptaci, rekonstrukci historických budov nebo nových budov, aby tam měli přístup osoby s postižením. To je další bod, mm, který je důležitý a třeba si ho vyjasnit. Eh, jak by to mělo být eh, i s těmi lhůtami, zdali jsou přiměřené pro adaptaci těchto budov starých či nových. A potom je, to, je tam celá řada komplikovaných koncepcí, které třeba si vyjasnit, jako jsou ty koncepci, koncepce, které se týkají diskriminace, ne přímé, ale nepřímé diskriminace, mm, mm, se kterou pracují i jiné směrnice. A potom další typy diskriminace, jako třeba e, diskriminace kvůli tomu, že někdo, e, e, někdo je diskriminován, protože je ve vztahu s jinou osobou, třeba má tedy nebo má dítě, které má postižení, tak potom ta osoba vlastně nepřímo je diskriminována, takže to je ta diskriminace kvůli vztahu s oso- jinou osobou, nebo e, milná diskriminace a tak dále kvůli tomu, že někdo eh, měl nějakou mylnou představu a měl nějaký předsudek ohledně té osoby a proto je ta osoba diskriminována. Takže to je hm, něco, co jsem vám jenom chtěla vysvětlit, abyste pochopili, že Již o té směrnici se sice diskutuje několik měsíců, ale stále ještě se to všechno vylaďuje, dolaďuje a hm, Eh, tak aby ta situace byla jasná, abychom se vyhnuli, pokud to půjde, mm, tomu, aby nakonec ve finále nemusel rozhodovat Evropský soudní dvůr, který by musel vykládat tuto směrnici. Proto chceme, aby ta směrnice samotná byla dostatečně jasná, aby nemusel potom ji vykládat soudní dvůr. Doposud, jak jsem říkala, to je diskuze, která probíhá v radě. Příští schůze se bude konat na, eh, v, polo, v polovině února a potom eh, hodláme naplánovat další schůze, které budou nezbytné na to, abychom se dohodli. Takže to je vše za španělské předsednictví. Děkuji za pozornost. Gracias. Děkuji. Paní Siara, děkuji. A nyní má slovo komise. Pana Oson. Je zde? Prosím, máte slovo. Děkuji. Uh, Nebudu zde prodlužovat. Já si myslím, že předsednictví to všechno už řeklo, čili pouze několik bodů. Samozřejmě, že ta možnost, aby Evropská unie konala v této oblasti. To vyplývá z článku 13 Amsterdamské smlouvy. To znamená, že Rada na základě tohoto postupu přijala tři směrnice. První směrnice, která pokrývá oblast zaměstnanosti, přístup k službám a ke zboží, to znamená, to, to byla směrnice, která se dotýkala etnického původu nebo diskriminace na základě etnického původu a zároveň to byla rovněž podobná směrnice, která se dotýkala diskriminace eh, z důvodu z důvodu genderové a další, která se zabývá postižením a ostatními oblastmi, to znamená především s ohledem na zaměstnanost, ne přístup ke službám a k zboží. Návrh komise a politická rozprava v této oblasti zaměřila pozornost především na tu skutečnost, že je zde různá úroveň ochrany na základě různých typů diskriminace. A tato konkrétní směrnice se snaží zaplnit to prázdné místo, to vákum v oblasti ochrany proti diskriminaci, tak aby všechny tyto důvody, které vedou k diskriminaci, byly na stejné úrovni. To znamená, je to takový spíše politický prvek. Parlament samozřejmě přijal velice komplexní velice podpůrné stanovisko v dubnu loňského roku v této oblasti a komise i rada se zabývala touto smlouvou, využila to jako k diskuze velice konstruktivním způsobem. A komise skutečně se snaží nahlížet na tuto, na, tento, na tuto zprávu vždycky, když se zúčastňujeme různých jednání i na půdě rady k této problematice. Na, na závěr už jste se o tom zmínili. Potřebujeme jednomyslnost, potřebujeme jednomyslnost, což je veliká výzva. Veliká výzva k dosažení této dohody a na to nesmíme zapomínat. Myslím si, že jsem vyčerpal svůj příspěvek. O podrobnostech vás nechci zatěžovat, ale samozřejmě jsem připraven odpovědět na jakékoliv dotazy. Děkuji. Thank you, Mr. Olson. Děkuji, pane Olsone. A nyní diskuse. Jistě si vyslechneme různé názory. Nejdříve pan Busutil požádal o slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Velice stručně, abych vysvětlil určité neporozumění na straně naší skupiny ohledně celého tohoto případu, celého tohoto dosie, tak jak my to chápeme a my chceme samozřejmě velice zúrazně ten vysoký stupeň citlivosti celé této záležitosti, kterou pokrývá tato oblast. To znamená, že opravdu musíme postupovat velice opatrně, protože se dotýkáme záležitostí, které jsou nesmírně osobní povahy, nesmírně osobního charakteru jednotlivce. Právě proto bychom se měli vyvarovat jakékoliv snahy regulovat práva, práva života, osobního života jednotlivců. Samozřejmě, že zásada nediskriminace to je právě to, co, za co bojujeme, co bereme opravdu vážně. My jakožto skupina chceme spolupracovat na dosažení něčeho, co bude funkční. Ovšem to něco, to něco funkčního, ten konečný výsledek by měl být vyrovnaným, vyváženým výsledkem. Nechceme, abychom zasahovali příliš daleko, řekněme nějaké přehnané byrokratické postupy, přehnané náklady, přemrštěné náklady především pro malé a středně velké podniky takovým způsobem, které by mohly být vykládány jakožto narušování či porušování zásady subsidiarity, především v konkrétních oblastech, eh, kterých se dotýkají etické záležitosti, morální otázky. To je takový obecný úvod za celé EPP. Kolega, kolegyně Veronik Mastie, která je naší stínovou zpravodajkou pro tuto oblast, kde bohužel není. Čili volám po opatrnosti, ale zároveň voláme po spolupráci s ostatními politickými skupinami v zájmu zásady nediskriminace. Děkuji. Thank you, Mr. Cash. Děkujeme, pane Kašmane. Děkuji za slovo, pane předsedo. Funguje to? Slyšíte mě? Výborně. Jsem nesmírně rád, že Raul je zpravodajem, protože skutečně jsme nemohli mít na tomto místě lepšího člověka Zároveň bych rád poděkovala předsednictví za všechny aktuální informace. My víme samozřejmě, že na radě jsou určité problémy, některé, chtějí, některé státy to chtějí rozdělit na několik samostatných směrnic, které by snad byly stravitelnější pro jejich voliče. Některý um, tvrdí, nebudu je jmenovat, například Německo hovoří o těch nákladech, u postižení, že by to byly mm, přílišné náklady. To znamená, že například je tam přílišná kompenzace u směrnice, která se dotýká zaměstnanosti. Ovšem je zajímavé, že Německo to chce rozdělit do několika samostatných směrnic, právě například té, která by se zabývala pouze oblasti zaměstnanosti. Já si myslím, on, přece ty, ty země, které jsou proti této směrnici, proč, proč, chtějí, proč jsou proti ní? Přece zde nechceme nějakou hierarchii postižení nebo hierarchii diskriminace. My jsme mm, například roka Butilionyho před pár lety neschválili na jeho Mm, postu komisaře a tenkrát nám slíbili z komise, že dojde k opravdu k horizontální všeobjímající směrnici na základě stávajících pravidel. Najednou dospěli k jinému názoru po čtyřech letech jednání a chtějí předložit směrnici, která by se byla různými důvody diskriminace. A Evropský parlament správně poukázal na to, že to je neakceptovatelné. Přece opravdu morálně nemůžeme odůvodnit to, že někomu, někoho budeme diskriminovat na z, jak, z, z jakéhokoliv důvodu v civilizované společnosti. A právě proto si myslím, že to je je základ celého problému. To znamená, ano, právě například to náboženské mm, vyznání nebo víra a podobně. My přece musíme bránit zásadní, základní práva na víru, na náboženské vyznání, na mm, všechny tyto základní práva. Ovšem pokud náboženské vyznání je vynucováno, mm, snižuje to lidská práva a tak dále, bez srovnání toho, kdo vynucuje eh, tyto záležitosti, tak samozřejmě, že je to velice nesprávný postup, který nemá odůvodnění. Já vím, že nemám moc času, proto se budu snažit o stručnost. Znamená ten pocit, že ano, může máte právo na toto vyznání, ale nemůžete diskriminovat na základě nějakého právního postupu a tak dále, to přece nedává smysl. Přece víra jako taková. To není něco, co můžete nějakým způsobem omezit, osekat. Máte prostě určitou víru, nějaké vyznání na základě určitých faktů, skutečností, um, bez ohledu na to, co vám vaše okolí tvrdí. Prostě máte tuto víru a právě proto já bych chtěla říct, prosím, abyste si uchovali svou víru a prosím, abyste šířili lásku mezi lidmi. Ve všech civilizovaných společnostech a Evropská unie je takovým, takovým společenstvím hodnot, který nahlíží na, na, ten, na, na tu šílenost druhé světové války, kde víra lidí jim byla odejmuta. Přece musíme, musíme nahlížet na jednotlivé společnosti tím způsobem, jakým se chovají ke svým menšinám a ne většině. Zde je ještě mnoho práce, která nás čeká. Myslím si, že nastal čas, abychom skutečně tuto směrnici uvedli v platnost a aby skutečně to byla směrnice založena na právu. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Infeld požádala o slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, podpořila slova zpravodaje i pana Michaela Kešmena. My se domníváme, naše skupina, že horizontální směrnice je nesmírně důležitou směrnicí. Vidím se určité obavy s ohledem na to, jak s tím bylo zacházeno na straně rady, argumenty, které předkládali a tak dále. Podobně jako Simon Busitel, já vás, já skutečně nechci, aby malé a středně velké podniky, aby z toho vyplynuly nějaké obrovské náklady a podobně. Ovšem v praxi vidíme, že všechny ty příklad, případy, které se dostaly k soudu nebo nějak, k nějakým výborům, takže v podstatě ty, ty, ty, ty náklady vidíme teda, jak je to propojeno s, těm, s otázkami, které se dotýkají nákladů. Samozřejmě, že v některých zemích například um, už existuje, diskri, existuje legislativa proti diskriminace, diskriminaci na základě postižení, zdravotního postižení. Čili já skutečně si myslím, že když hovoříme o nákladech, že to není dobrý důvod, abychom mohli ospravedlňovat diskriminaci na jakémkoliv základě. Simon Busotil už se o tom zmínil přílišné regulování osobního života. Já si nemyslím, že tato směrnice to reguluje nějakým způsobem. Rozhodně ne. Domnívám se, že právě naopak poskytuje práva občanům, jednotlivcům práva, která prozatím nám chybí se hovoříte o tom, že jsou to citlivé otázky, morální, etické aspekty. A já si myslím, že bychom teda měli pojmenovat věci pravými jmény. Mnoho lidí prostě například nechtějí, aby starší občané měli, měli eh, stejná práva, hm, lidé s postižením a podobně. Čili opravdu měli bychom otevřeně o těchto věcech hovořit. Evropská unie nemá žádné kompetence v oblasti rodinného práva, to je v pořádku, ovšem myslím si, že zde musíme zastávat eh, rovné zacházení. V minulosti například stát mohl rozhodnout o tom, že když řekněme jste katolíkem, tak si nemůžete mm, vzít protestanta a podobně. V Evropě skutečně byly časy, kdy židé neměli právo si vzít člověka s jiným vyznáním. Nebo jinde ve světě, kdy mm, lidé černé pleti si nemohli brát bělochy a podobně, protože se nemůžeme tolerovat to, aby stát mohl zasahovat do osobního, osobní volby, výběru jednotlivých lidí, o toto, do těchto osobních věcí. Přece proč tolerujeme to, že by stát mohl zasahovat v této oblasti, ačkoliv je to v rozporu se smlouvami? bez ohledu na sexuální orientaci a tak dále. Proč by toto mělo být nějaký jiný, jiná diskriminace než diskriminace na základě náboženského vyznání či víry? To, to je opravdu, to mě rozčeluje. Myslím si, že všechny naše členské státy podepsaly tyto smlouvy, přece podepsaly chartu základních práv, to přece není, že najednou nějaký článek si nevšimli a podobně, přece ta smlouva byla k dispozici ve všech jazykových mutacích a ve všech jazykových mutacích existují tyto články konkrétní, tak proto bychom měli postupovat odvážně a bránit a zastávat práva, základní lidská práva všech. To je, to je ten hlavní princip a já doufám, že rada půjde stejnou cestou a jsem nesmírně potěšená tím, že se tomu věnuje španělské předsednictví. jistě uděláte vše, co je ve vašich silách, tak aby jsme měli horizontální směrnice, která bude chránit rovná práva všech bez jakékoliv výjimky. Děkuji. Thank you, Mrs. Infeld. I have here a list. Děkuji, paní Infeldová. Ještě zde mám celý dlouhý seznam lidí, kteří se přihlásili do diskuse. Poprosil bych nejprve stínové zpravodaje, paní Podskurt, pana De Jonga a poté navrhuji Máme se ještě mnoho bodů na programu, proto opravdu prosím trochu o, o to, abyste dodržovali čas a dávám slovo paní Boskurt. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Když to slyším, co říká rada, že je tady, tady ten svědomí, takový ten cíl něčeho dosáhnout, tak to je dobrá věc, ale když se dívám na praxi, jak to je právě v skutečnosti, tak to již je horší. Neustále znovu se opakuje, ano, tohleto předsednictví to konečně dokončí. Minulý listopad se konal summit o rovnosti ve Švédsku, tenkrát se říkal švédské předsednictví to dokončí. Nyní říká španělský ministr, že to pravděpodobně bude dokončené za maďarského předsednictví. Takže v podstatě v praxi je mm, ten cíl vždycky menší než ten proklamovaný cíl. Takže já bych rád věděl od francouzského předsednictví, jak to chce vyřešit, ty otevřené otázky, protože v, každ... v jednotlivých členských zemích jsou ty problémy jiné. Některé země mají problémy s tématem vzdělávání, některé se svobodou projevu, některé mají problémy s náklady, které vznikají eh, se spojením s osobami s postižením. Takže to je opravdu veliká pestrá mozaika různých složitých problémů. Takže já opravdu nevím, jak to chce španělské předsednictví dořešit. To bych ráda tedy ještě jednou od eh, rady si vyslechla. A to, co říkala paní zpravodajka, tak já si myslím, že to, na čem jsme se zde v parlamentu dohodli, to je velice hezký text a neměli bychom na něm již v podstatě nic měnit. Tento text by měl být základem pro další rozhovory v parlamentu o tomto tématu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Víte, co je podle mě smutné v oblasti rozhodování v, ob- v mm, vnitřních věcech a styčních záležitostech, když práva omezíme, tak je rada velice rychlá, tak když jde tedy o to omezovat práva, promiňte, tak je rada velice rychlá, reaguje velice rychle, je schopná ještě 30.11. něco odsouhlasit, do čeho my nemůžeme zasahovat, ale když jde o to občanovi práva propůjčit, tak je to najednou obrovský, velice složitý problém a celé se to velice táhne. To nechápu. Já si myslím, že by to mělo být opačně. Pokud oklešťujeme práva občanů, tak bychom si na to měli eh, vyhradit dostatek času a opravdu se s tím detailně zabývat. A pokud práva občanům poskytujeme, propůjčujeme, tak bychom si měli uvědomit, že je to dobrá věc a že, to, že by to vždy mělo znamenat přidanou hodnotu Evropy. Je jasné, že to, co stojí ve směrnici, jistě sebou přinese jisté náklady. Tady musíme být realističtí, například i v Nizozemsku parlament poprosil vládu, aby provedla analýzu finančních dopadů. Samozřejmě to je důležité ale já neakceptuji tu skutečnost, že musíme do nekonečna čekat, než se rada konečně vyjádří. Proto podporuji apel, který zde vzešel ze strany mých kolegů směrem k radě. Musíme rychle dospět k výsledkům, protože opravdu jde o reálnou, skutečnou situaci lidí, kteří potřebují rovné zacházení a zaslouží si ho. Děkuji a teď zpět k seznamu pan Jakolíno. Budu velice rychlý. I, e, poněvadž máme skutečně málo času. Podle mě zde e, toto je téma eh, průřezové. To se týká každé rodiny, každého občana, eh, ať jde o budovy třeba jako školy nebo další. Je třeba eh, tedy rušit bariéry všeho druhu a mm, to je něco, co skutečně se dotýká občanské společnosti a já si myslím, že je třeba Eh, především eh, eh, vyvážit ty zájmy, které často jsou v opozici. Já vím, že i dlouze se vyjednávalo o stokholmském programu. A mm, zde i e, v listopadu parlament odsouhlasil tento text, kde ale se i ukázaly ty různé citlivé národní otázky a ty otázky identity. To je třeba vzít do úvahy, protože dnes s touto agendou, s tímto tématem se hovoří o rovném zacházení s osobami z důvodu, eh, tedy eh, na základě vyznání, postižení, věku a sexuální orientace. Eh, na těchto základech se nesmí diskriminovat a takže zde postižení například. Ano, to si myslím, že by mělo být centrální téma našich diskuzí, protože to se rozšiřuje a dnes Mm, není diskuse o tom, zda ta práva existují nebo ne, ale jde o ty prostředky, cesty, jak tato práva mohou být eh, uplatňována eh, mm, s určitými mm, racionálně, racionálními ekonomickými eh, náklady. To je třeba také vyvážit. A je třeba vzít do úvahy i ty výhody a nevýhody a ty eh, různé zájmy, které často jsou v opozici a je třeba k tomu přistupovat eh, se zdravým rozumem, tak aby to bylo vyvážené. A protože eh, máme 400 milionů občanů zde a zde ty situace, ta realita se strašně liší všude. Děkuji. Já se omlouvám. Ještě třetí stínový zpravodaj, omlouvám se, nebyl jsem varován, pan, pan Klejs. Klejs. Děkuji, pane předsedo. Přihlásil jsem se o i když nejsem stínovým zpravodajem. Ale já bych totiž velice rád varoval před přílišnou mírou regulace a byrokracie protože to je něco, co přináší velké nevýhody malým a členským podnikům. Také s ohledem na zásadu subsidiarity bych chtěl navrhnout, abychom se tímto tématem zabývali opravdu detailně a detailně to prověřili. V členských státech již existují předpisy proti diskriminaci a proto se ptám, jakou přidanou hodnotu nám přinese regulace na evropské úrovni. Pokud ji opravdu potřebujeme, tak bychom se měli postarat o to, aby boj proti diskriminaci, který je samozřejmě legitimní, aby tento boj nešel proti svobodě projevu. Já jsem vlá pocházím z Belgie, vím, o čem hovořím. A musím říci, že i poslední vývoj v Nizozemsku je velice, velice zbuzuje obavy. Tam šlo o vedoucího parlamentní opozice a ten se dostal až k soudu, protože kritizoval části islámu. To je něco, co zbuzuje velké obavy. Eh, hovořili jsme zde o svobodě vyznání. Já si myslím, že proti ní v Evropě nikdo není, ale svoboda vyznání znamená také, že osoby, které nemají, eh, nejsou příslušníky nějakého náboženství, tak mohou jiné náboženství kritizovat. A to platí i pro islám, protože islám není pouze náboženství, je to rovněž i politická ideologie. Paní Somerová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jakožto německá členka tohoto výboru si myslím, že bych měla trochu odporovat tomu, co zde bylo řečeno na adresu Německa, respektive proti Německu. V Německu jsme měli velké problémy s antidiskriminační směrnicí, protože v Německu se tato směrnice implementovala tak, bylo to tehdy, když u vlády byla sociální demokracie a zelení, implementovala se opravdu tak, že došlo k okleštění lidských práv a svobod, tedy řekla bych, že se to tak nějak přehnalo v té implementaci, protože tou implementací se omezila práva zase ostatních osob. A proto je důležité si položit otázku, do jaké míry je ohrožena zásada subsidiarity, když my z evropské úrovně nebo na evropské úrovni budeme mít příliš um, detailní předpisy. Já rozhodně nejsem proti boje proti diskriminaci, to rozhodně ne, ale členské státy nejsou země, které by diskriminovaly uh, Eh, jsme v Evropské unii, máme listinu základních práv, to si musíme uvědomit. Každý občan má svá práva a jistě je důležité postarat se o to, aby každý občan, nezávisle na to, zda je zdravý nemocný nebo jakou má orientaci, a tak dále, aby opravdu každý občan nezávisle na těchto věcech měl přístup ke svým právům. To je důležitá věc. Ale tyto práva jsou mu zajištěna i v listině základních práv. Tam je to obsaženo. Proto si myslím, že bychom neměli jaksi ty evropské zákony přehánět a neustále eh, je jak si posilovat a tak dále, protože si myslím, že naše občany, naše občané doma by to nepochopili. To jsou věci, které potom v Německu vedou k tomu, že se spochybňuje celkově smysl Evropské unie. A právě k tomu došlo v souvislosti s eh, dis- protidiskriminační směrnici. A musím říct, že totiž eh, tenkrát spolková vláda naplnila směrnici ještě dodatečným obsahem a to vedlo k tomu, že ten evropský rámec, na kterém jsme se dohodli zde na evropské úrovni, vlastně Německo ještě překročilo. Proto eh, celá řada občanů v Německu hledí velice kriticky na evropské antidiskriminační zákony. Proto si myslím, že není vhodné v, v civilizované společnosti zacházet s někým jakožto s méně ceným, to je jasná věc, ale chtěla bych říct si, možná se budete smát, podívejte se na to, jak se v tomto parlamentu zachází s kuřáky co říká Evropská komise médiím o kuřácím, jak jsou kuřáci pranířováni, to je také určitý způsob diskriminace. I o tom bychom, i nad tím bychom se měli zamyslet. Tímto způsobem nelze s lidmi zacházet. Takže my bychom se totiž na kuřáky mohli podívat jakož to na nemocné osoby a když je diskriminujeme, tak diskriminujeme nemocné osoby. Takže i tyto věci bychom měli zohlednit v rámci naší antidiskriminační debaty. A ještě je konkrétní věc k tomu, co řekla zástupkyně předsednictví. Tam šlo o přizpůsobování historických osob potřebám osob s postižením. Jedná se o veřejné budovy anebo o všechny historické budovy. Tedy musí vždy člověk s postižením mít právo přístupu ke všem historickým budovám? protože alespoň v Německu by to vedlo k velkým problémům. protože ani za účelem e, ochrany klimatu není povoleno v Německu přestavovat, sanovat historické budovy. Ty musí být ponechány tak, jak jsou, proto bych ráda věděla, jak je toto myšleno, ten přístup e, osob s postižením k historickým budovám. Je. Děkuji. Paní Wikstrom. Děkuji. Milí kolegové, chtěla bych pouze připomenout, že diskutujeme o návrhu Rady směrnice o rovné zacházení s osobami. Máme zde tedy etickou a politickou problematiku a žádnou technickou problematiku. A právě někteří kolegové se snaží z toho udělat technickou problematiku. Tady nejde o budovy, o architekturu, tady se jedná o lidi. A já si myslím, že je to velká, velké a velice důležité téma. Je důležité potrhnout, že to celé má zejména lidskou perspektivu. Na tomto poli bylo vykonáno mnoho práce, už bylo mnoho schůzí, které se sešlo z tohoto důvodu, ale my z parlamentu bychom to neměli redukovat pouze na tu technickou a byrokratickou oblast. Jde o rok 2010, jde o evropský kontinent, jde o naši unii a jde o to, jaká práva budou mít občané. Jakým způsobem se s nimi bude zacházet. A jde o to, aby naši občané mohli bez omezení žít i se svým postižením. Jsme v 21. století v Evropě. Chceme, aby naši lidé mohli žít svůj život důstojným způsobem. Možná trochu přeháním, ale opravdu mě to rozčírilo. Tady nejde o právo na náboženství. Právo na náboženství není to tež, co náboženská svoboda. Já jsem možná jediná zde v parlamentu, která je současně ženou a liten detalj som man handskas över. A pastorkyní takže já opravdu varuji před tím, abychom to redukovali na nějaké technické detaily. To neodpovídá důstojnosti tohoto parlamentu a důstojnosti tohoto výboru a je to nepřijatelné. Zasazujeme se o základní svobody pro všechny naše občany, pro všechny občany naší unie. Jde o svobodu na práva na sebeurčení, a není možné z toho udělat nějakou vedlejší záležitost. Člověk v roce 2010 v Evropě a každý jednotlivý člověk má právo na to sám svobodně utvářet svůj vlastní život, nezávisle na tom, odkud pochází. A toto právo musí být zaručeno kdekoliv, kdykoliv, v každém členském státě. A chtěla bych apelovat na zpravodaje, aby i nadále otevřeným způsobem rozvíjel práci na tomto tématu a chtěla bych rovněž apelovat na španělské předsednictví, aby se snažilo překonat všechny obtíže, Nesmíme zapomínat na to, že tady jde o lidi, o všechny lidi, kteří v roce 2010 chtějí sami utvářet a sami určovat svůj vlastní život. Děkuji, pan Brown si děkuji, pane předsedo. Většina lidí asi by chtěla, aby se zaměstnanci zacházelo řádně, spravedlivě a ani e, určitě nechtějí, aby někomu bezdůvodně odmítli různé státní služby. Ale pokud jde o náboženství, vyznání, když jde o to, kdo může jmenovat kněze a podobně, tak já si myslím, že to by mohlo dojít k věcem, které by byly v rozporu s těmi principy daného náboženství, daného vyznání. Ani nikdo nebude nařizovat politickým stranám, jak si uspořádat interně věci. Takže zde mm, mm, potom vlastně nejde o mm, větší svobody, ale spíše o omezování svobod. Zdá se, že politické a náboženské svobody v EU závisí na e, náboženské na politických stranách či na těch církvích, které musí podepsat e, se pod ten princip e, svobod. Děkuji. Já myslím, že ano. Dobře. Ano, ještě další poznámka. Prosím, potom eh, opět dáme možnost eh, předsednictví a komisi, takže nejprve možná zpravodaj eh, nebo ještě pan Košeta. Pane předsedo, já jsem viděl, že tady byla celá řada příspěvků na nejrůznější témata a především problém náboženských svobod. Já si myslím, že toto je jedno ze zásadních témat teď v Evropě, poněvadž pokud my například se podíváme na to, co se stalo ve Švýcarsku s tím referendem o minaretech, tak potom musíme Eh, mm, se zamyslet nad eh, tím, že eh, zde mohou vzniknout různá etnofobická hnutí, která si myslí, že nelze zajistit nějaké spolužití s jinými náboženstvími a ta, mm, ty minarety. No to potom i často se používá jako symbol té mm, protiislámské propagandy. Já si myslím, že toto všechno E, e, musí být jasně deklarováno v tom smyslu, že existují individuální svobody, ale také existují svobody skupin, které mohou mm, e, mm, mm, vykonávat své vlastní náboženství a protože to je garantováno v každém právním státě, kdy ty Eh, eh, skutečné svobody nejsou pouze na papíře. Děkuji. I see, I see. Vidím, že se máme ještě několik přihlášených do diskuse, ovšem vy už jste jednou vystoupili, proto vás opravdu prosím, opravdu prosím, aby to bylo velice stručné. Sofie? Vážený pane předsedo, hm, paní Omez něco řekla, co mě trochu znejistilo. Hovoříte o chartě o základních právech, proč potřebujeme tuto směrnici, jelikož už zde máme tuto chartu, která chrání občany a mě to trošku opravdu zmátlo, protože my, když jsme několikrát v Evropském parlamentu diskutovali o tom, zda by Evropská unie mohla mít právo zásahu v některých členských státech, řekněme v případech diskriminace nebo nerespektování základních práv, to bylo právě EPP, které tvrdilo, ale přece charta základních práv v Evropské unii tuto pravomoc nedává. To znamená, že pokud teda Unie z toho nemá tyto pravomoce, jak to může poskytnout takovou, taková práva našim občanům? Proto bych požádala EPP, aby nám to objasnili. Let's not reopen the debate. This, this is an exchange of... Skutečně si myslím, že bychom to neměli otevírat ještě jednou tu rozpravu, přece zde se jenom vyměňujeme názory, takže pane Busutile, pan Kašman nejdříve ne, tak v tom případě pan Busutil a poté ještě zpravodaj a předsednictví. unfortunately, Mr. President. Pane předsedo, bohužel se mi zdá, že došlo k takovému milnému vnímání, pokud někdo nebude sledovat linii paní eh, Sofy Entfeld nebo paní Wickman, tak to znamená, že v podstatě jste bojovníkem proti lidským právům. Všem to přece není pravda. My prostě máme pouze jiný názor, jiný politický postoj a proto bych byl velice rád, kdybychom všichni respektovali tyto různé názory. Rád bych zdůraznil na základě posledního vystoupení v Sofii tuto věc. To, co tvrdíme, není to, že bychom byli proti eh, lidem, já už se o tom zmínila, nebo jak to naznačila paní Bickman, že jsme proti lidským právům. To vůbec není pravda. My samozřejmě chceme, aby zde nedocházelo k žádné diskriminaci, Michael. Skutečně my opravdu stojíme pevně za zásadou nediskriminace. Jediné, co tvrdíme, je, že existují určité, určité hranice mm, kompetenci Evropské unie. To znamená, jak daleko může Evropská unie zajít mm, v, na základě zásady subsidiarity, která zde platí a která musí být respektována. Přece nemůžeme tuto zásadu potlačit, protože je to součást našich smluv. To je jediné, co tvrdíme. Dovolte, pane předsedo, pouze 20 vteřin. Samozřejmě, že ta konečná odpověď zde asi nepadne, Ovšem, pokud si myslíte, vy EPP, že tato charta základních lidských práv neumožňuje Evropské unii chránit práva občanů v členských státech, jak nám to může dávat právo, nebo jak to může poskytovat určitá práva jednotlivcům nebo občanům, to si musíme objasnit. To se opět točíme v této rozpravě, to jsme se k tomu opět vrátili, zase to nakousli. Já si myslím, ano, přesně jak už se o tom zmínil pan Kašmán, asi bychom spíše měli šířit to slovo miluj bližního svého, to a to se nám jaksi vymklo z ruky totálně. Takže opravdu velice, velice stručně. O všechny vás prosím, o stručnost, pouze o výměnu našich postojů, názorů, přece to nemůžeme zde být do nekonečna. Prosím, další řečník. Já nechci žádnou nekonečnou debatu, to rozhodně ne. Ale myslím si, že někde jako paní Infel eh, se může neustále vyjadřovat, protože pouze proto, že stojí ve, sedí vepředu, to se mi nelíbí, protože ostatní se nemohou vyjádřit. A další věc, která se mi nelíbí, když mě nějací kolegové zde vyčítají něco, co vůbec není pravda, což jsem tak vůbec neřekla. Máme listinu základních práv. A samozřejmě jde o to tato práva obhajovat. To je něco, eh, pod čím se všichni můžeme podepsat. My to vše vítáme. Vítáme tady tu listinu základní práv a eh, Lisabonskou smlouvu, jehož, jejíž je součástí. Co se týče dodatečných antidiskriminačních opatření, tak na to, v tomto ohledu prostě můžeme mít jiný názor. A pan Buzutil to tady opakoval již několikrát. Otázkou je, do jak daleko by to mělo na evropské úrovni zacházet, jak daleko máme jít na evropské úrovni. Samozřejmě se musíme vměšovat, když nějaký členský stát poruší základní práva Evropské unie a ty jsou, zakot, ta jsou zakotvena v, v Lisabonské smlouvě a tedy v listině základních práv. Druhá věc je, do jaké míry my bychom se měli starat o antidiskriminaci. Samozřejmě já jsem proto, aby se se všemi lidmi zacházelo rovným způsobem a nikdo nebyl diskriminován, ale otázka je, jak daleko chceme zacházet v této oblasti. Nesmíme zapomínat na to, že se nacházíme v Evropské unii s 27 členskými státy, které jsou všechny demokratické. Není to tedy tak, že bychom neměli žádné zákonodárství na národní úrovni a já opravdu nechápu, proč bych měla připustit to, abyste mi podsouvali něco, co jsem tak vůbec neřekla. Prostě. Dobře. Takže, pane Kašmane, děkuji za slovo. Já už jsem se 11 let v tomto parlamentu a my se vždycky snažíme replikovat to, co už je v podstatě v té směrnici, která bojuje proti diskriminace na základě rasy a podobně. Čili v podstatě opravdu, opravdu nevím, mm, to, kdybychom samozřejmě měli tuto směrnici, která by se zabývala i těmito jinými diskriminacemi, by to bylo veliké zlepšení. Já si myslím, že tato oblast přece nemůže spadat pod zásadu subsidiarity. Porušování lidských práv v jedné zemi znamená to stejně, jako kdyby to bylo porušeno v mé zemi, proto jsme podpořili a podepsali Evropskou úmluvu o lidských právech. Děkujeme, pane Kašmane. Pane Kročeto, ještě jednou. Velice stručně, já si myslím, že ten přístup k k mm, právům e, nemůže obcházet princip snášenlivosti, protože já někoho toleruji, i když je odlišný ode mě, já ho spíše musím chránit my musíme ale být z zásadního principu a to je také princip subsidiarity a my musíme víc z toho, že musí být povinné, aby v Evropské unii, abychom zrušili veškeré překážky, které existují i v jednotlivých státech. Překážky, eh, které stojí v cestě reálné rovnosti mezi občany. Now I beg you. Opravdu vás prosím, apeluji na vás, aby to byla velice stručná vystoupení. Poprosíme zpravodaje, poté španělské předsednictví. Bylo mi řečeno, že pan Kašman, který je následujícím zpravodajem následující zprávy, musí kolem páté hodiny nás opustit. Čili, pane zpravodaj, máte slova. Velice stručně. Prosím, aby jsme se nevymýšleli to, co již bylo vymyšleno. Celá tato rozpráva v minulosti probíhala opravdu velice dlouho. Nezapomínejme na to, že zde máme konsenzuální text. Poprosil bych i sekretariát, aby distribuoval tento text, tak abychom všichni viděli, o čem hovoříme. To by nám rovněž pomohlo, alespoň teda vidět na papíře, o čem hovoříme a co, o čem nehovoříme. Rád bych zdůraznil, jakožto zpravodaj to, že si důležité faktory, které zde jsou, že bychom to možná mohli obrátit to pořadí. To znamená, že bychom nehovořili, řekněme, o nákladech, ale o sociálních výhodách, které bychom mohli vytěžit z toho, když tam nedojde k diskriminaci v konkrétním případě. Samozřejmě, že určitá diskuse ohledně nákladů je odůvodněná, to je dobré, ovšem tyto náklady budou vyváženy sociálními pozitivy, pokud bychom pokud bychom zabránili diskriminaci, tak to bych to otočil. Myslím si, že ta terminologie by se měla, nebo to snění by mělo být spíše v tomto stylu. A dále je to určitá nekoherence v této oblasti. Jaký dopad by to mohlo mít na nějakou další legislativu v této oblasti, evropskou legislativu? Je zde tak mnoho kontroverzních názorů, řekněme, v jedné zemi byste mohli být diskriminováni na základě, na mm, jiném základě než v jiné zemi a podobně. Toto musíme vyřešit. Tyto, diskre, tyto, tyto diskrepence musíme vyřešit. To je věc, která ne, ne, mm, už opravdu mm, nemůže vyčkávat. To je velice důležité. A ještě poslední záležitost Řekněme si to upřímně, je zde mnoho věcí, které čekají na rychlou reakci, rychlou odpověď a moje otázka zní směrem na radu. Jak můžeme spolupracovat, jakým stylem nás chcete zapojit do celé této rozpravy, nás Evropský parlament? Předpokládám, že ta role, kterou bychom mohli hrát v této diskuzi, bude založena a já na tom trvám, to znamená na základě dohody, která, kterou jsme schválili nebo kterou jsme dosáhli zde v Evropském parlamentu. Děkujeme a poprosíme španělské předsednictví Prosím, chcete uzavřít? Děkuji, pane předsedo. Ano, za prvé, velice stručně. Eh, chtěla bych poděkovat eh, všem, kteří eh, se vyjádřili. Děkuji, skutečně vám děkuji. My jsme vzali na vědomí všechny vaše připomínky a také i bych chtěla zopakovat, že ta práce na této směrnici, to je Ehm, protože ta směrnice je velice významná a komplikovaná, tak to je práce velice jaksi ehm, seriózní a detailní a eh, španělské předsednictví navazuje na činnost předcházejících předsednictví. A my vyvineme veškeré nezbytné úsilí, abychom eh, ta vyjednávání dovedli ke zdárnému konci. A Mm, víme, že to jsou témata zlouhavá, komplikovaná a vyžádá si to hodně vyjednávání, hodně času, hodně různých vysvětlování, koncepcí, institutů různých. A, ale naším záměrem je dovést to ke zdárnému konci a budeme se o to maximálně snažit. A nakonec ještě to, myslím, byla paní poslankyně Somerová, která se ptala na ty historické budovy. No, eh, zde máme příklady těch problémů. Eh, to je právě jeden, pardon, z příkladů těch problémů té směrnice, která je komplikovaná v tom a navíc ještě zde je třeba jednomyslnost plus odsouhlasení v parlamentu, takže eh, vidíte, jak je to obtížné, toto vyjednávání. A ještě jednou děkuji. Bylo to pro mě potěšení. Gracias. Děkuji španělskému předsednictví a komise by chtěla zareagovat, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Opravdu práce španělského předsednictví si nesmírně vážíme, vidíme velikou angažovanost, opravdu bychom rádi poděkovali. Podporujeme zpravodaje i všechny připomínky, je to směrnice, která se nesnaží regulovat všechno v naší společnosti, je to přístup k službám, k zboží, to je záležitost, na kterou bychom neměli zapomínat, tak abychom se nedostali do nějakých eh, oblastí, kterých se to nedotýká. Ano, je zde mnoho důležitých oblastí, ovšem ne všechny vyřeší tato směrnice. To je první věc. Dále to, že se to dotýká přístupu ke službám a zboží znamená, že to z toho vyplynou nejenom sociální výhody, ale i hospodářské, ekonomické výhody, protože ti, ti lidé, kteří se nemohli předtím dostat k, těmto, k tomuto zboží, by samozřejmě rovněž chtějí, chtějí nakupovat, chtějí být součástí tohoto procesu a z toho vyplývá ekonomický dopad pro společnost. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme ukončili tuto velice mm, dynamickou rozpravu, je to velice zajímavé téma. Ovšem, my musíme teď velice rychle se zabývat dalším bodem, protože jsme trošku pozadu a to je záležitost, která se týká přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a komise. Zpravodajem je pan Cashman a myslím si, že bez dalšího zdržování opravdu by nás mohl pan zpravodaj informovat o stávající situaci. Výměna názoru proběhne po jeho vystoupení. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně my už jsme se této oblasti věnovali několikrát. Na základě nařízení, které jsme přednesli na plenárce, se domnívám, protože mm, probíhá první čtení. Máme zde aktualizovaný návrh z komise, který je založený na té přepracované verzi. Nejde o nějaké zásadní změny, ovšem mm, oni to trochu upravili v souladu s Lisabonskou smlouvou. Proto bych navrhoval, abychom v následujících dnech připravili návrh zprávy. Návrh zprávy já osobně se pokusím na základě diskuze, která probíhá už několik měsíců, jistě asi nějakého všeobjímajícího, všeobjímající schody nedosáhneme, ovšem vytvořit nějaký návrh zprávy na základě stanoviska našeho parlamentu z března 2009 společně, samozřejmě v souladu s s názorem naší právní služby, tak aby se v celé oblasti odrazila i Lisabonská smlouva, čili to je můj návrh. Dojde k prvnímu čtení na plenárce, jakmile budeme mít všechno připraveno, ta, celý ten postup hlasování v našem výboru. A na závěr doufám, že stínoví zpravodavé budou souhlasit s tímto postupem. Paní Hautele, která bohužel není dneska s námi, má jiné povinnosti, už mi vyjádřila souhlas v tomto ohledu. Předpokládali jsme rozpravu i s národními parlamenty, kteří bohužel se nemohli zúčastnit naší rozpravy, ovšem, jelikož nemáme čas, jak vidíte, tak možná je to i dobře. A nyní bych poprosil stínové zpravodaje o jejich názor, samozřejmě komisi, i když komise, předpokládám, nebude mít nějaké zásadní připomínky, které by k tomu chtěla dodat. Děkuji. Děkujeme, pane Kašmane. Děkujeme za tyto aktuální informace, za stručnost. A nyní bych poprosil zástupce komise, pan Kristensen má slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá postup parlamentu, to, že mm, pracujete na našem usnesení z prosince, tak jak už se o tom zmínil i pan Kašman. My skutečně jsme velice rádi, že se parlament zapojí do tohoto prvního čtení, tak abychom to opravdu všechno dokončili velice rychle v souladu s, našimi, s naší praxí mezi institucionální spolupráce. Doufáme, že to bude ten dobrý, důležitý krok eh, na cestě k plodnému dialogu mezi našimi institucemi, tak abychom měli toto k dispozici a abychom to měli upraveno pro další fungování do budoucna. Děkujeme, děkujeme předsednictví, paní Davido. Chcete se? Chcete vystoupit? Ne? Dobře. Tak tím se dostáváme k našim členům našeho výboru. Kdo chce vystoupit? Děkuji, pane předsedo. Není to až tak jednoduché téma. My jsme o tom hovořili v plénu. A takto demokracie je. Každý tedy může říci své vlastní mínění. Skutečnost je, a zpravodaj má pravdu, že toto téma je něco, čím se zabýváme již dlouhou dobu. Vlastně už v minulé legislativní periodě jsme se s tím zabývali a teď to přešlo na nás a musíme v tom nějakým způsobem pokračovat. Má frakce, myslím, nebyla až tak srozuměna s tím usnesením, ale prošlo plénem. Takže si myslím, že bychom se měli postarat o urychlení eh, celé věci tohoto tématu. Není možné, aby nám eh, tady v parlamentu vyselo ještě další dlouhou dobu. Proto bych byla vděčná za to, kdybychom si mohli vyměnit informace se zpravodajem, se stínovými zpravodajemi a možná by bylo dobré, kdyby se k tomu mohla ještě vyjádřit komise, ona se tedy ještě již vyjádřila, ale nebylo to příliš konkrétní podstatě dochází k tomu, že tedy vyjednáváme o celé věci znovu eh, z perspektivy Lisabonské smlouvy a možná, že z tohoto hlediska existují již některé nové informace o tomto tématu a já jsem rozhodně pro, abychom toto téma co nejdříve uzavřeli. Děkuji. No, Ještě někdo? <clears throat> Nikdo se k tomu už nechce vyjádřit. Pane Kašmane, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Omlouvám se všem kolegům, musím opustit naše jednání, ovšem úplně náhodou vystoupím na schůzce, kde vystoupí náš ministr pro zahraničí a budu hovořit právě na téma nediskriminace, takže některé z těchto věcí využiju určitě. Rád bych poděkoval za připomínky, Rád bych poděkoval za velice konstruktivní přístup kolegyni. Ne, je pravda, že jsme se nevždy shodli, ovšem to je právě tak, jak bychom měli fungovat, abychom vytvořili určitý kompromis, který bude poté sloužit všem stran Pan Dions, který zde sedí vedle mě, rovněž nesmírně konstruktivně přistoupil k celé záležitosti, abychom dosáhli pokroku v této věci. Nemám dalších poznámek, jediné, co bych poprosil je, aby aby komise, protože opravdu máme pocit, že nás občas zatlačíte do takového do takové situace, kdy tvrdíte, že jsme nesledovali teda mm, ten běžný postup tím, že jsme ně nedokončili první čtení. Ovšem před Lisabonem kolegislativní rozhodnutí nebo v 90% těchto Eh, oblasti jsme vždy našli dohody, než jsme finalizovali, nebo než, jsme, než vůbec došlo k oficiálně k prvnímu čtení. To jsem chtěla říct si velice jasně, protože když se neustále opakujete to, že, ne, že neplníme naše postupy, tak to si myslím, že opravdu je ne, neproduktivní. Děkujeme, pane Kašmane. A nyní si myslím, že jsme připraveni na to první čtení. Ano? Výborně, děkuji. Pane Busutile. Děkuji, pane předsedo. Než budeme pokračovat v našem programu, rád bych poprosil o odložení bodu číslo 9 přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech, protože paní Kinga Gál, zpravodajka, moje kolegyně, není dneska přítomná na našem jednání. A pokud vím, tak mnoho kolegů, kolegyně běží na letiště proto bych opravdu byla rád, kdybychom mohli odložit tento bod na další program našeho výboru. Výborně, souhlasíme. Já myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit. To znamená, že devítku, devítku odložíme. V tom případě nás čeká, určitě si pamatujete, sedmičku jsme zrušili, to je ta eh, záležitost, která se dotýká návštěvy Itálie, Jižní Itálie a to znamená, že se dost... Osmička taky, osmička rovněž byla stažena. No tak tím pádem jsme skončili. No, tak v tom případě ano, protože pan Jonathan Fall už vystoupil, jak víme, sedmička byla stažená, osmička, nyní by bylo řečeno, že jsme ji rovněž stáhli, podobně jako že devítku, devítku, kterou jsme odložili. A tím pádem to znamená, že jsme ukončili naše jednání.